tuto vaši starost kolegovi, který má na starosti sociální záležitosti, aby odpověď ještě prohloubil. Děkuji, pane komisaři. Děkuji ještě jednou. Mám tři návrhy usnesení. První předkládají společně socialisté, demokraté a liberáři, eh, li, liberálové společně s GUE, další EPP, a třetí předkládá ECR, tedy Evropští konzervativci a reformisté. Tím se uzavírá tato rozprava, hlasovat se bude zítra. Dalším bodem je prohlášení komise týkající se Světového samitu FAO o potravinové bezpečnosti. Týká se to potravinové bezpečnosti a vymícení hladu na zemi. Začneme s prohlášením komise, pro kterému dávám slovo panu komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci a poslankyně. Světový summit, který proběhl minulý týden v Římě, je poslední ze série významných akcí a na který se hovořilo o zemědělství a potravinové bezpečnosti. Jeden jsme měli v Madridu, potom v Lakvě, v New Yorku, v Pittsburghu a kromě toho také zasedl výbor o světové potravinové bezpečnosti minulý měsíc. Na všech těchto událostech se hovořilo hlavně o tom, že se nám nedaří bojovat účinně proti hladu na zemi. Miliarda obyvatel světa v tuto chvíli nemá k dispozici dostatek potravin aby se plně nasytila. Zdá se, že situace se ještě zhoršuje v řadě rozvojových zemí, a to kvůli klimatickým změnám, které představují další problémy a ohrožují nadále schopnost těchto zemí pořídit svým obyvatelům potraviny. Tento summit je další možností udržet politické tempo, které se budovalo za poslední měsíce. Opět otázka bezpečnosti potravin se dostává do centra pozornosti. Nicméně teď už není čas diskutovat, musí přejít od slov k činům. Tento summit byl pro nás důležitý ze tří důvodů. Za prvé, znova jsme prohlásili, že chceme dosáhnout prvního cíle tisíciletí, tedy do roku 2050, snížit na polovinu stávající hlad na Zemi. Je to cíl, který stále plní, platí a které se ho se musíme snažit splnit. Platí to především a pro ty země a regiony, kde zatím ještě nebylo mnohého dosaženo, například v Africe. Za druhé, slí, slib zlepšit koordinaci v oblasti bezpečnosti potravin prostřednictvím zreformovaného výboru pro potravinovou bezpečnost, který by se stal ústředním prvkem globálního partnerství pro potravinovou bezpečnost. Evropská komise podporovala tuto reformu. Pomáhá ji navíc a financuje ji. Podle mého názoru to je důležitý krok, který připraví cestu pro globální systém potravinové bezpečnosti, který bude vycházet z vědeckých poznatků a který zároveň bude více otevřen klíčovým zainteresovaným stranám z veřejného, veřejně právního i soukromého sektoru a nevládních organizací, protože tito akteři jsou potřební, chceli li chceme-li, aby tento systém byl efektivnější. Dále jsme slíbili, že změníme negativní trend v oblasti financování pro rozvoj venkova, bezpečnost potravin a zemědělství. Chceme-li dosáhnout prvního cíle tisíciletí, tedy do roku 2015 na polovinu snížit počet hladovějících, tak musíme splnit závazky pomoci, které jsme učinili. Musí je splnit především ty země, které přislíbili, že dosáhnou 0,7 HDP poskytování na, eh, prostředku poskytovaných na tuto pomoc. Někteří kritizovali poslední deklaraci, protože nestanovila žádné konkrétnější cíle pro bezpečnost potravin a zemědělství, respektive pomoc, která by měla jít do těchto oblastí. Připomeňme ale, že byly učiněny výrazné finanční závazky na samitu G8. Prioritou je, aby tyto závazky nyní byly dodrženy. Se silnou podporou Evropského parlamentu komise uvolnila jednu miliardu z níž 80 už bylo přiděleno do období 2008 až 2011. Nicméně budeme potřebovat stále více této pomoci. Potřebujeme globální systém sledování dodržování závazků. Je ale třeba také vytvořit monitorovací mechanismy a indikátory, na základě kterých by se měly podávat zprávy o dopadu těchto investic chtěl bych říct i zcela jasně a zřetelně, že ani největší závazek dárců nebude účinný, pakliže vlády v rozvojových zemích své vlastní závazky nepřetaví v lepší zemědělskou politiku, strategii a investice do této oblasti. Když hovoříme o bezpečnosti dodávek potravin, musíme si také dávat pozor na terminologii. Nejedná se pouze o otázku bezpečnosti, ale také soběstačnosti. Nestačí jenom snažit se produkovat více potravin. Je potřeba, aby lidé měli trvale udržitelný přístup k potravinám. Obchod s potravinami na regionální a globální úrovni určitě posiluje přístupnost potravin. Zemědělci tak mají možnost vydělat si prostředky a e, spotřebitele mají přístup k bezpečnějším a levnějším potravinám. Samostat, samostatnost této oblasti by byla velmi finančně náročná a navíc není potřebná, pakliže trhy fungují tak, jako mají. Dobrý výsledek jednání z Doha by byl dobrým krokem dopředu. Bezpečnost dodávek potravin je velmi složitý, komplexní problém, ke kterému je třeba přistupovat komplexně. Evropská unie učinila obrovský krok za posledních deset let a další pokrok zajistí koherentní přístup k procesu PCD. Řada reform společné zemědělské politiky snížily refundace vývozu a řada nebo velká část podpory zemědělcům je toho typu, který podle Světové obchodní organizace nenarušuje hospodářskou soutěž. Program Všechno kromě zbraní umožňuje, že ty nejméně rozvinuté země mají přístup na evropský trh. A i jinde jsme ukázali, že chápáme, chápeme, že mnohé země v regionu AKT mají velké problémy poskytnout potraviny svým občanům. V Evropské unii jsme tedy udělali obrovské množství kroků, abychom zvýšili koherentnost naší politiky a zvýšili bezpečnost potravinových dodávek a e, na světě ostatní země a regiony by měly udělat to tež. Paní předsedkyně, Summit FAO zdůraznil, že pakliže chceme dosáhnout cíle snížení počtu hladovějících do, na polovinu do roku 2015, tak musíme zvýšit jak ODA, tak veřejné investice do zemědělství a že musíme zvýšit, eh, zlepšit celkový systém řízení potravinářského promyslu. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní dávám slovo vystupujícím za politické skupiny. První je pan Des za EPP, má dvě minuty. Mr. Des, please. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaře. Pro nás v Evropském parlamentu je důležité, abychom se zabývali tématem hladu ve světě. Nemůžeme bez slova tolerovat to, že mnoho lidí a mezi tím také čím více dětí trpí hlady. Já jsem byl do parlamentu poprvé zvolen před 20 lety a tehdy mezinárodní organizace jako Světová banka, FAO, OSN a VTO vydávala, vydávali prohlášení, že hlad ve světě má během 20 let se omezit na polovinu. Eh, ve skutečnosti počet hladů zvějících naopak narostl. Bohužel výsledky jsou tady jiné, než jak se prohlašuje. Eh, příčiny tohoto stavu jsou různé. Například eh, jsou to vlády jako v Zimbabve. Eh, hlad je výsledkem politiky. Komunistický diktátor eh, způsobil hlad ve své vlastní zemi a my k tomu mlčíme. Ale svůj díl viny máme také. My po týdny debatujeme o klimatu, jaké bude za sto let ale ti, kteří mají hlad, ty nezajímá, co bude za sto let. Ti chtějí zítra mít něco na talíři. Na to všem nemáme žádné odpovědi. Aniž bych chtěl zlehčovat otázky budoucnosti, je to otázka lidskosti starat se o ty, kteří dneska hladoví Jestliže tedy říkáme, že eh, do roku 2050 chceme snížit počet hladověcí na polovinu, to už zní skoro jako pohrdání. My musíme toto docit daleko rychleji. My potřebujeme k tomu prostředky a toto, co se děje, to je selhání světového společenství a to chci tady pranířovat. Musíme najít jiné odpovědi než ty, které poskytujeme dnes. Děkuji vám, pane Desi. Nyní jménem socialistů a demokratů pan Kapula Santos na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, paně, pane komisaři, dámy a pánové. Čísla mluví sama za sebe. A my neustále opakujeme, Eh, to jsou cíle, které hovoří o tak, eh, tak eh, dramatickou situaci, že o tom se až těžko mluví. Bez, bez hladu není možno důstojně, tedy s hladem není možno důstojně žít, možná není možné ani přežít. Hlad ten musí být hlavní prioritou politiky a sem je třeba mobilizovat všechny zdroje. Ale bohužel je to tak, a to všichni víme, že tyto zdroje, finanční zdroje na boj proti hladu jsou omezeny. Problém spočívá také ve vynakládání tohoto, těchto prostředků a v efektivní regionální i celosvětové dohodě. Projekt, který dnes předkládáme, my jako socialisté a demokraté jsme se podepsali pod tento projekt a tento projekt určitě může výrazně přispět k řešení tohoto e, strašlivého problému. Návrhy komise jsou důležité, ale potřebujeme také, aby došlo ke zcela konkrétní realizaci. Žijeme v politicky obtížných a nejistých časech. Je to také doba změny a je doba, kdy Evropská unie může dělat více. Eh, například v oblasti společné zemědělské politiky, rybolovné politiky a dalších. S novými pravomocemi na základě Lisabonské smlouvy máme také více šancí. Zde v Evropském parlamentu sáhnout ke konkrétním opatřením místo prázdných slov. My chceme, aby politika a nová komise eh, nás tomto podporovala. Ano, děkuji vám. Děkuji vám, děkuji kolegům, kteří již přispěli. E, to, co jsem tady chtěl říct, je, že e, nedávné zvýšení cen potravin, to je takový budíček. E, vliv a dopad na, zejména na prosazování jistých zelených technologií měl velice tvrdý dopad na hladovějící ve světě. Přibylo jich 75 milionů a to je výsledkem zvýšení cen potravin v letech 7 a 8. To je třeba si uvědomit. Kromě toho v některých zemích toto vede k nepokojům a nestabilitě. Říká se, že klimatické změny ty mají eh, vliv na naši schopnost zásobovat se potravinami a tady je třeba skutečně nacházet řešení. Evropská unie musí pomáhat rozvojovým zemím, aby jejich zemědělství bylo trvale udržitelné, aby bylo soběstačně a to ovšem si vyžaduje také otevřený trh a je třeba říci, že Evropa v tomto už mnoho udělala, zejména v oblasti liberalizace a otevírání trhů. Mnoho problémů, které se vyskytují v těchto zemích třetího světa, jsou politické problémy, politické selhávání politických systémů, právních systémů, eh, které umožňují, eh, aby se farmáři obohacovali na přehnaných cenách. Je třeba, aby produkce byla zvýšena o dobrý 70%, tak, abychom byli schopni se všichni uživit. A my musíme hrát roli k tomu, aby toto bylo pravdou po celém světě budoucnu. Děkuji nyní pan Bové dvě minuty. Paní předsedkyně, pánové z komise, milí kolegové, boj proti hladu musí si vyžádat značné finanční a politické investice, které zatím FAO nebyla schopna vygenerovat minulý týden v Římě a mně to je opravdu líto, protože více než miliardy lidí trpí podvýživou a 40 milionů lidí každoročně umírá hlady. To je číslo, které se dramaticky eh, zvýšilo od roku 96, což byl první významný eh, rok pro potravinovou soběstačnost. Populace jižních zemí jsou prvními oběťmi této krize. 10 rozpočtu reklamy, která běží po světě, by umožnilo poskytnout dostatečnou podporu rozvojovým zemím a zajistit jim dostatečné zemědělské infrastruktury. Potravinová krize je jedna z hlavních hrozeb, které dnes tíží a jdou proti míru ve světě. V roce 2050 budou muset rolníci živit více než 9 miliard lidí. Je to ovšem narušování půd, závislost na naftě, eh, dopad klimatických změn, eh, podvodní eh, vrstvy. To všechno vede, toto narušování vede k daleko dramatičtějším situacím, protože všechno je daleko křehčí než před 50 lety Závislost na dovozech, to je hlavní důvod potravinové nedostatečnosti, nesamostatnosti. Již od konce 50. let Evropa zaváděla zemědělskou politiku společnou, aby vytvářela potraviny, které potřebovala, aby se dokázala ochránit v rámci svého vnitřního trhu a dostatečně zásobit své obyvatele. Tato, tento právo na potravinovou soběstačnost musí být přístupné všem státům, které to ve světě budou chtít. Děkuji, pane Bove. Kolson, já na lepto, parakal. Pan Nicholson má také jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Usnesení týkající se této otázky se snaží vyřešit dva úkoly snížit, respektive vymítit hlad, který se nyní týká šestiny populace a zajistit bezpečnost potravinových dodávek do budoucnosti. Stojíme ale v situaci, kdy na jedné straně nám roste světová populace a na druhou stranu se zdá, že je stále větší problém vytvářet pro ně potraviny a to také částečně díky klimatickým změnám a zvyšujícím se nákladům potravinové výroby. Zemědělský prvek je pochopitelně nezbytným předpokladem vyřešení tohoto problému, ale zároveň bychom se také měli soustředit na dobrou zprávu věcí veřejných v rozvojových zemích. Chceme-li mít jakoukoliv šanci na úspěch při boji s hladem, tak jak říkal pan Des, podívejme se na Zimbabwe. To byl roh hojnosti Afriky byl soběstačný a e, byla to soběstačná země a, publi- a vytvářela potraviny pro ostatní, zatímco Mugabe a e, jeho přísluhovači tuto zemi zcela zničili. Musíme se snažit společně zajistit, aby ta mizérie, která by z toho vznikla, nakonec nenastala. Děkuji, pane Nikolsne. A nyní pan Le Jirik na jednu a půl minuty. Prezident... Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Jestliže EU chce hrát nějakou pozitivní úlohu ve světě, chce oživit nový humanismus, musí opravdu naslouchat ohlučující křik hladu, který obíhá svět. My tady vedeme krásné řeči, ale co my tady jak my můžeme mít klidné svědomí, když dítě umírá jedno na hlad každých asi pět vteřin. Je to výsledek té vlny ultraliberalismu, který dnes ovládá svět, protože eh, do, doposud se země obdělávala, aby se uživili lidé, zatímco dnes se potraviny stávají zbožím a hlavně předmětem světové spekulace. Proto je potřeba radikálně změnit politiku podporovat FAO a umožnit jí také dát jí prostředky pro další boj. Pane komisaři, potřebujeme činy, ale abychom mohli mít činy, Evropská unie by hlavně měla hájit princip potravinové soběstačnosti pro každý národ, a dát do, na místo zavést jakýsi způsob odměňování zemědělců ve třetích zemí. Musí se dodržovat eh, ve, eh, jaksi zákony veřejné pomoci, musíme eh, anulovat dluhy z chudých zemí a musíme zastavit chování spekulativních fondů i chování nadnárodních společností, protože potravinová Eh, soběstačnost nemůže být závislá na obchodu VTO. Musíme bojovat proti hladu. To je jediné, z větší Evropu je to naléhavá věc. Děkuji. Děkuji vám, pane Lejriku. A nyní na minutu a půl pan Belder. Děkuji vám, paní předsedkyně. V deseti letech, které jsem strávil v tomto parlamentu, jsem opakovaně slýchal vznosná slova o potravinách. Například na potravinovém samitu v Římě to říkal pan Barroso, že nám se nepodařilo bojovat proti hladu a že to je morální skandál, že to je takové eh, kolektivní obvinění eh, nás všech, našeho počínání. Eh, přitom eh, v centru pozornosti eh, nestály potřeby chudých lidí, chudých zemí, ale bohatých zemí. Například biopaliva, jejich bezhlavá podpora vedly ke zvyšování cen a tedy k hladomoru. V této souvislosti my jsme hovořili o investicích do zemědělství, tedy které bude orientováno na eh, mm, ekonomiku a paliva. A šlo nám přitom víceméně o export našich příbytků a tak dále. Je tedy psáno, že eh, rozvojové země eh, si do jisté míry mohou za svoji situaci sami. Ale musím říct, že v závěrech ze všech dokumentů i z usnesení parlamentu se píše stále totež. Eh, apeluje se na dodržování starých eh, slibů a chlí se sliby nové. Nicméně, jak zaznělo na půdě OSN, nelze se cítit sliby. A já jako křesťan, to je moje morální povinnost dávat jídlo těm, kteří hladoví. A je to naše kolektivní zodpovědnost. Děkuji vám, pan Stojanov. Předsedatel, a взех лично участие в срещата na FAO v Рим. Ličnou видях eh, какво представлява тази конференция paní předsedkyně. Já osobně jsem byl přítomen na summitu FAO a mám bezprostřední zkušenost s tím, o čem je tato konference. Ta konference stála obrovské prostředky a výsledkem jsou jen další sliby. Možná bychom mohli spočítat, kolik dětí by bylo zachráněno před smrtí, kdyby se eh, tyto peníze nespotřebovaly na pouhé proslovy. Zde se hovoří o produkční kapacitě a než tedy začneme vytahovat třísku z oka někoho jiného, podívejme se na les, který máme ve vlastních očích. Například moje země, Bulharsko, eh, má možná eh, půdy, které patří k těm nejúrodnějším, patřila za otomanského impéria eh, k sípkám celých velkých říší a dnes eh, eh, jsme na tom poměrně špatně. A dnes je to tak, že de facto třeba v oblasti Rajčat jeden jediný region Bulharska eh, vlastně naplňuje celou kvótu, kterou nám povoluje Evropská unie. A ostatní, v ostatních částech eh, není možné pěstovat eh, tyto plodiny. A stačilo by upravit tyto předpisy a mnozí by nemuseli hladovět. Ale to skutečně neudělají ti, kteří se starají jenom o papíry. Děkuji vám, pane Stojanové. Pan Kačmarek na dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Počet osob, které trpí hladem a které žijí v obrovské chudobě, se v loňském roce velmi zvýšila. Není to ale chyba kapitalismu. To není pravda. Existují politické systémy, které jsou daleko horší pro lidský život a pro boj s hladem. V Evropě například před pár desítkami let země, která měla velmi dobré zemědělské podmínky, se přes komunismus dostala do hladomoru, do hladomoru, kde zemřelo v jedné zemi více lidí, než v tu chvíli všude jinde na světě. A byla to Ukrajina, takže prosím dávejme si pozor na svá slova. V roce 2000 198 členských států OSN přijalo konkrétní závazky v rámci rozvojových cílů. Pan komisař hovořil o prvním nejdůležitějším cíli a musíme si zodpovědět na otázku, jestli tento cíl je vůbec dosažitelný. Evropané se ptají, jestli naše priority, jestli naše politika jsou účinné, jestli třeba a drahá válka s klimatickými změnami je důležitější než válka s chudobou. Samotného mě se na to ptali jestli Evropská unie eh, neplýtvá prostředky a nezačíná eh, nejdražší válku s klimatickými změnami na místo války s eh, chudobou. Já si myslím, že by bylo daleko lepší, kdybychom se snažili si mezi těmito dvěma vybrat správně a vymítit hlad na zemi a potom by nám nikdo neříkal, že máme špatné priority a že stavíme nad válku s hladem válku s klimatickými změnami, jak říkal pan Des. Zemědělství je velice důležité. Musíme přesvědčit rozvojové země a pomoci jim investovat více do zemědělství sami říkali, že 10% svého rozpočtu budou dávat na rozvoj zemědělství a že to musí splnit, protože pouze tak budeme schopni zvýšit potenciál zemědělství v chudých zemích a na pomoci skutečnému boji s hladem. Děkuji. Děkuji vám. Pan Arif. Ale myslím, že ho tady nevidím, čili dám slovo panu Michelovi na tři minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, až na pana Barlusconiho, jehož země eh, vlastně byla hostitelkou, ani jeden z velkých představitelů G8 se nezúčastnil samitu FAO. Je to politická schůze s hospodářskou, finanční, sociální dimenzí a přitom byla redukována na prostě obyčejnou odbornou schůzi. Přitom pan Diouf měl za hlavní eh, vlastně cíl rozvíjet nástroje tak, aby se zajistila potravinová bezpečnost pro rozvojové země. Hospodářská finanční krize, to víme, to už tady bylo dost řečeno, ještě prohloubila hlad po světě. Hlad dnes zasahuje poprvé v životě více než miliardu lidí. Je to vlastně každá, je to šestina obyvatel, je to no, více než v roce 2005 více než v roce 2008 a to všechno, to už říkal pan Bove, povede k novým konfliktům velmi vážné povahy. Chybí investice do zemědělství. To je základní důvod této potravinové nejistoty. Pouze 70 chudých ve světě vlastně závisí na tomto zemědělství. 440 miliard dolarů jde do investic pro malé podnikatele, ale to v podstatě nebylo nikdy dovedeno. Není tu ani harmonogram, ani, ani strategie, ani vůle bohatých zemí. Tak jak, pane komisaři, to vypadá s plněním závazkům G8 tohoto roku? Já vím, že jsou potíže pro mobilizaci dárců, je to velmi obtížné, také pan Barozo o tom hovořil aby získal tu miliardu euro. Stálo to spoustu úsilí před dvěma roky. Přitom Evropa je úzce propojena s osudem rozvojových zemí. A já si nemyslím, pane komisaři, nevěřím, pane komisaři, na recepty našeho socialistického kolegy, který vidí v ultraliberalismu, v ultrakapitalismu, což je v podstatě semantická asimilace z morálního hlediska je to trošku omezené, ale opravdu v tom nevidím řešení v takovýchto deklamacích, ideologických prohlášeních. Musím vám říci, že některé nedo, ne, nerozvinuté země eh, samozřejmě nejenom, že se nemohly rozvíjet, ale ještě více je eh, v podstatě zraňuje ten obskurní marxismus než nějaký kapitalismus. Myslím si, že není tady potřeba dělat žádná takováto morální prohlášení, ale konat. Děkuji mnohokrát a nyní pan Sargentín, paní Sargentini na jednu minutu. Myslím si, že jsme tady hovořili o problému, o politické realitě, ale máme pocit, že tady existuje nový trend. Bohaté země nakupují kvůli bio palivům půdu v chudých zemích, třeba na Madagaskaru. Zdá se, že to je příliš citlivé téma na to, abychom o tom diskutovali. Evropa a i vedoucí představitelé mají morální povinnost vystoupit proti tomuto novému kolonialismu. Deklarace samitu FAO se této otázky neza, nedotkla. A z tohoto pohledu si myslím, že promrhala příležitost zacílit se na hlad ve světě. Proč? Zemědělská politika EU. My produkujeme mnoho potravin. Evropané mají co jíst. Společná zemědělská politika znemožňuje malým zemědělcům i velkým zem, zemědělcům eh, v rozvojových zemích učinit to a vede to k nedostatku potravin. A kromě toho je potom potřeba potraviny dovážet. Kdy uvidíme spravedlivou společnou zemědělskou politiku? Děkuji mnohokrát, paní z Argentíny, a nyní má slovo pan Ashworth na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak OSN, tak EU se shodly na tom, že rostoucí populace bude vyžadovat vyšší produkci zemědělských výrobků o nějakých 50 až 100 To akceptujeme. Akceptujeme pohled komise a je to cíl, který prostě musíme splnit. Není jiná cesta. Zároveň po zemědělství chceme, aby tohoto cíle dosáhlo z méně půdy, méně vody, méně energie a méně emisemi skleníkových plynů. Myslím si, že musíme chápat tři věci. Za prvé, vlády a Evropská unie musí investovat více do výzkumu a vývoje. V tuto chvíli nemáme informace, na základě kterých bychom mohli plánovat do budoucnosti. Za druhé, světové trhy mají, jsou těkavé, potřebujeme proti tomu nějakou, nějaké zakotvení. Zabezpečení dodávek potravin něco stojí a jsou to náklady, které nemůžeme přenést pouze na spotřebitele. A proto opakuji, že potřebujeme silnou zemědělskou politiku a že musíme vyhrát v této oblasti v rozpočtové rozpravě. Děkuji mnohokrát a nyní pan Ferreira na minutu a půl. a final... Paní předsedkyně, závěrečné prohlášení eh, z posledního samitu FAO, kde se účastnilo více než stovka zemí. To je prostě prázdná floskule o boji proti chudobě. Ale my potřebujeme něco konkrétního, tak aby jedna miliarda lidí netrpěla chudobou. Podle nejnovějších eh, eh, čísel umírají každou chvíli 15 dětí hlady. Toto je, jsou důkazy o vykořišťování ohladu a tomu je třeba zabránit. A my potřebujeme protagonisty také v liberálním hospodářství. Všechno to, co tady děláme, vedlo ke současné situaci. Máme naše zemědělské hospodaření, velké potravinové koncerny. Po desítky let se dostatečně neinvestovalo do zemědělství, rušila se malá hospodářství a nyní eh, se to je tím postiženo 60 obyvatelstva planety. Privatizace, liberalizace, svobodný obchod, to všechno má za následek to, že lidé opouštějí půdu podle expertních údajů by bylo třeba 4 až 40 miliard dolarů, abychom eh, tuto chorobu mohli eh, potřít. Ten velký kapitál musí dostat přes prsty. Ano, děkuji vám, pane Ferreiro. Paní Doc. Děkuji vám, paní předsedkyně. Během světového samitu o potravinové bezpečnosti pan Kimun řekl, že eh, dnešní potravinová krize je výzvou pro budoucnost. Eh, jenom za pár let může být eh, ještě o dvě miliardy hladověcí více produkci potravin je třeba zvýšit o dobrý 70 a to musí eh, zvládnout eh, farmáři na celém světě. Ale bohužel naši zemědělci jsou administrativně nuceni ke snižování výnosů. Eh, reforma společné zemědělské politiky, na ní bude záležet schopnost našich farmářů produkovat potraviny. A jestliže, jestliže nebudou dostávat své přímé dotace, budou se muset zvyšovat ceny potravin. Já chci podpořit podpořit produkci potravin v Irsku a zajistit bezpečnost potravin v celé Evropě. A toto musí být zásadní součást naší reformy společné zemědělské politiky. Děkuji vám. Paní McGuinness na dvě minuty. Thank you, madam. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem jednou z autorek této zprávy a chtěla bych poděkovat politickým skupinám, které s námi spolupracovaly na textu, který nemá pozměvací návrhy, což nás určitě potěší. Naše názory se rozbíhají, co se týče mnoha věcí, ale chceme udělat jednu věc společně a to pomoci nakrmit hladové. A toto je určitě dobrý krok správným směrem. Také jsem napsala zprávu za předchozího eh, volebního období o potravinové bezpečnosti. Je to oblast, ve které se angažuji. A chtěla bych říci jednu jednoduchou věc. Zemědělci, pakliže budou mít dobré klima, a to myslím v obecném kontextu, a aby mohli dělat svoji práci, nakrmí svět. Nás, my ostatní o tom můžeme pouze hovořit a je proto naší zodpovědností vytvořit a zavést politiku, která umožní našim zemědělcům produkovat potraviny. Pokud mají k dispozici dvě věci, za prvé slušné ceny a za druhé stabilní příjmy, tak na to budou reagovat. Nedávná proměnlivost cen na ně měla veliký vliv. Omlouvám se za přetažení, jakožto jedna autorka, tak prosím nedemonizujme společnou zemědělskou politiku. Některé argumenty již jsou zastaralé, my jsme tuto politiku zreformovali a možná bez SZP bychom měli větší problémy s bezpečností dodávek potravin v Evropě. Proč tedy nevezmeme ty nejlepší části SZP a nepožádáme rozvojový svět, aby převzal SZP? Tady je třeba opravdu to říci tvrdě. Není možné, aby vlády rozvojového světa si dělali, co chtěli, protože je jejich zodpovědnost používat rozvojovou pomoc a my musíme zajistit, aby se do zemědělství investovalo více peněz. Přestaňme prosím chodit kolem horké kaše. Je třeba tvrdě vystupovat eh, tváří tvář těmto vládám. Máme morální zodpovědnost, ve které musíme obstát. Děkuji paní McGuinness. A nyní pan Guerrero Salom má minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyni, paní, pane komisaři. Svět se potýká s dlouhodobými důležitými výzvami. Máme tu boj proti klimatickým změnám a boj proti chudobě a hladu. Pan komisař nám to uvedl čísla, stejně jako ostatní poslanci, ostatně je to v konečném závěrečném prohlášení summitu FAO. Více než miliarda lidí trpí hlady a 40 milionů umírá hlady každý rok důsledkem chudoby. Potravinová krize a dále i finanční krize, to vše nás oddaluje od plnění cílů tisíciletí. Prostě nejdeme ku předu, spíše couváme. Ty výzvy jsou dlouhodobé, ale v odpovědi potřebujeme naléhavé, potřebujeme teď. Během minulého týdne jsme dostali vážná, vážné informace, protože země produkující skleníkové plyny se měly rozhodnout, co dál v Kodani, ale zdá se, že nebude žádné konkrétní vyústění, podobně jako na samitu FAO. Problémy, kterým čelíme, jsou závažné, ale stejně tak je to nedostatek naší schopnosti konat. My musíme jako lidské bytosti jít dál. My jsme věděli, o co jde, nebo víme, o co jde. Musíme tedy konat, víme, čemu musíme čelit, ale nemáme moc schopnost konat. Proto podporuji usnesení, které chce naléhavé akce. Děkuji paní Keller na jednu minutu. Článek 208 Lisabonské smlouvy říká, že hlavním cílem rozvoje politiky EU je snižování a vymícení chudoby. Chudoba je také hlavní příčinou hladu. Článek 208 také říká, že Unie Eh, vezme v úvahu tyto cíle eh, v jiných politikách, které také mohou mít vliv na rozvojové země. Nicméně naše dotace eh, naše dotace ničí trh v rozvojových zemích a tím vedou chudobě a hladu. Jestliže chceme, aby naše rozvojová pomoc byla efektivní, musíme zajistit tak, aby nebyla nebyla nabízce stěny stále jiné politiky. Jinak nedosáhneme cílů tisíciletí. A to musíme promítnout do společné zemědělské a společné rybolovné politiky. Děkuji. Paní McGuinness, vidím modrou kartu, takže máte slovo. To je modrá karta. Já bych se chtěla zeptat, Eh, jaké eh, exportní vratky, eh, tedy jaká škoda vznikla tady, protože my jsme reformovali zemědělskou politiku a jediný, kdo touto reformou byl postižen, byl Nový Zéland, nikoli rozvojové země. Čili můžete mi uvést nějaký příklad, čím jsme koho poškodili? Eh, Keller, Paní Keller, chcete reagovat? Pani Keller, přejete si reagovat? E, například z mražená kuřata. Ten je trošku už staršího data, ale třeba e, rajčata, ta se v Evropské unii e, velice silně dotují a zatímco v Africe jsou daleko levnější a tam skutečně ničí celé odvětví hospodářství a zvyšují chudobu. Děkuji vám. A budeme pokračovat v debatě. Jako další promluví pan Gladfelder na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ve světě přibývá vědců, kteří tvrdí, že v roce 2030 zažijeme krizi eh, vodních zdrojů, ropných zdrojů a potravinovou krizi najednou. Dnes už jedna miliarda lidí hladoví a počet hladovějících narůstá rychleji než populace planety. Je třeba si uvědomit, že zatímco dnes hladoví každý šestý, za pár desítek let to bude každý pátý a každý čtvrtý. Každou minutu umírá hladem, umírají hladem dvě děti. Je Pomohlo by tomu, kdybychom zrušili společnou zemědělskou politiku v Evropě a stali bychom se tím pádem silným aktérem. Ale hlad ten není jen v Africe, ten existuje také v Evropské unii. EU sice máme regiony, kde e, lidé vydávají na potraviny pouhou desetinu svého příjmu, ale jsou také jiné regiony, třeba v Bulharsku nebo na jihu Rumunska, kde lidé za potraviny vydávají v průměru více než 50 svého příjmu. A to je průměr. Mnozí musí vydávat ještě více za potraviny a to je třeba neustále připomínat kdykoliv vytvoříme novou úpravu, novou regulaci, která prodražuje zemědělskou produkci a snižuje její efektivnost, eh, například tady v souvislosti s chovem dobytka, kde eh, se eh, zvyšuje množství krmiva na výrobu jednoho kila masa, tím Ovšem zvyšujeme také eh, počet hladovějících a to skutečně je zlé. Ano, děkuji. Eh, paní Kret na jednu Dnes ta situace je velmi dramatická. Bohužel už jsme tady slyšeli, že velká část průmyslových bohatých zemí s velkým cynismem reagovali na potřebu něco vykonat. Summit FAO to jasně ukázal spoustu šéfů států a vlád. V podstatě <clears throat> ignorovali eh, tento summit až na pana Berlusconiho. Jde o země, které společně vlastně vytvářejí 50 světového HDP a představují světový bankovní systém. Samozřejmě, že počí s velkým cynismem chudým zemím, které nejsou zodpovědné za současnou situaci. Dnes je opravdu hodně hladu ve světě. Od 70. let Nadále spousta lidí umírá hlady. Je to opravdová lidská tragédie, která nás postihne, bude postihovat čím dál, tím více. Už 20 let eh, potravinová krize leží všude a kvůli tomu, že máme takové potravinové politiky, jaké máme, v roce 2006 se situace ještě zhoršila na, po samitu FAO. Dnes jde o to otevřít trhy, pomoc také ženám, rolnicím v chudých zemích, prostě dělat vše pro to, abychom vymítili hlad. Ο, ο συνάδελφος ο κύριος Στογιάννοφ θέλει να σας υποβάλει μια ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε? Pan Stojanov eh, má dotaz eh, pomocí modré karty. Eh, přejete si vyslechnout a odpovědět? Přejete si odpovědět na otázku, kterou vám chce položit pan Stojanov? No. No. no. Nikoli. Pane Stojanové, Obávám se, že nemůžeme tedy využít modré karty. A jako další promluví paní Erans Garcia na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bohužel nemáme mikrofon. Prosím, mohla bych mít svůj čas. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především chci opravdu poděkovat paní McGuinness za iniciativu, protože ukázala význam eh, naší úlohy, našeho spojení, když je potřeba čelit současným problémům. Dnes se snižuje vlastně objem společné zemědělské politiky. Zdá se, že SZP už není taková priorita. V minulých desetiletích jsme ale viděli, že bez ZSP by bylo obtížné dosáhnout výsledků, kterých jsme dosáhli. Zemědělství je úplně jiné než jiné opory, ne, obory. Nemůže prosperovat ve volném trhu. Zemědělec potřebuje podporu EU, aby mohl jít dál rozvíjet svůj podnik a Evropská unie potřebuje zemědělce, aby udržela zemědělský model, který jí bude, pro ní bude soběstačný jsme čím dál náročnější, takže si myslím, že bychom měli změnit směr SZSP a ne ji zcela zrušit a snažit se mít takovou řídící politiku pro zemědělské trhy, která by přinesla větší stabilitu cen a přinášela také určité zisky pro zemědělce. Bylo by důležité mít rámec, který by umožňoval vyvážené vztahy mezi jednotlivými subjekty potravinového řetězce, e, vymítil zneužívání a správné používání značek, potřebujeme dobré informování spotřebitelů, abychom, aby byly respektovány evropské normy v oblasti životního prostředí, pohody zvířat, e, samozřejmě potravinové soběstačnosti. Jsou u některých dovážených potravin snížené normy. My tyto výrobci v třetích zemích raději někdy zásobují Evropu místo svých vlastních trhů. Děkuji mnohokrát, paní Aranc. A tím jsme se dostali na konec seznamu řečníků. A nyní se dostáváme k řečníků mimo seznam. Mám tady řadu men, které už se přihlásili. Poprosím vás, abyste vystupovali pouze během jedné minuty. Nejprve paní Stifl, která má jednu minutu. Oui, madame la présidente. Ano, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, kolegové. Každých pět vteřin zemře jedno dítě, to už jsme tady říkali, a to na chudobu a hlad miliarda lidí trpí podvýživou, čili otázka potravinové bezpečnosti opravdu naléhavá. Je první na řadě evropské agendy i mezinárodní agendy. Je nezbytné posílit eh, soudržnost evropských politik, zajistit konkretizaci cílů tisíciletí. Eh, přístup eh, nebo finanční pomoc ve výši jedné miliardy, to je opravdu první krok pro to, abychom se zaměřili na malé střední zemědělské podniky, na rodinné zemědělství, zejména eh, ta, ty podniky, které povedou ženy v chudých obyvatelstvech. Ty, ty jsou vlastně nejvíce zasaženy. Čili trvalý rozvoj to musí být priorita, musíme mít novátorské finanční nástroje, musíme využít všech možných finančních transakcích a samozřejmě se přizpůsobit klimatickým změnám, ale musí to být přístupné i pro ty nejkřehčí země. Děkuji. Cortes Lastra, já na lepto, episis. Nyní pan Cortes Lastra na jednu minutu. Kolegas, ante la reciente conclusión de la cumbre... Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, paní předsedkyně. Chtěl bych říci po samitu FAO, že jsem velmi zklamán. Dostalo se tomu velmi málo pozornosti ve sdělovacích prostředcích. Nedošlo k žádné dohodě o 44 milionech euro, které mají pomáhat zemědělcům. Je to tak, jako to bylo, nic se nezměnilo. Když hovoříme o zemědělství a rozvoji venkova, často zapomínáme na vodu a na nedostatek vody. To je nesmírně důležitý problém pro současnost a budoucnost. Ve stávající ekologické a hospodářské krizi je potřeba, aby rozvojový svět se touto otázkou zabýval. Mělo by proběhnout fórum na nejvyšší úrovni, globální fórum, tak aby se hovořilo o konsolidaci a vody jako veřejného dobra. Veřejného statku, pardon. Pokud se nepostaráme o vodu, nebudeme v tomto boji moci pokračovat. Děkuji, pan Davis, na jednu minutu. V Anglii v 18. století Thomas Malthus předpokládal, že nastane taková populační exploze, že se nikdo neuživí. No, eh, pak jsme měli eh, řadu eh, průmyslových a zemědělských revolucí, takže se to nestalo. Nicméně pravda je, že za našeho života se světová populace strojnásobila a v mnohých částech světa skutečně se lidé už neuživí. A my musíme dělat více proto, aby se kontrolovala eh, reprodukce a aby to bylo ve všech zemích. Protože eh, pomalit růst populace znamená zachránit mladé generaci život. My na západě, eh, my jsme zvyklí jíst maso a já jsem eh, před 20 lety přestal mm, eh, jíst maso a jestli chceme zachránit svět, musíme jíst zeleninu. Pan Jachr na jednu minutu. Mr. Jachr, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. A já, pr- promiňte, já jsem nerozuměl jsem Lenu. Eh, dostatečná výživa je právem člověka a hlad je zločinem proti lidskosti. Já se domnívám, že lidstvo má dostatečné množství znalostí a schopností tak, aby nikdo nemusel trpět hlad na celém světě. Jde samozřejmě o peníze, ale ne pouze o peníze. Je třeba splnit předpoklady. Za prvé musíme mít stabilní demografickou strukturu v rozvojových zemích, za druhé boj proti korupci, za třetí etablování vhodného zemědělství v rozvojových zemích a teprve potom mohou přijít investice do zemědělství. A o těch prvních třech bodech, které jsem zmínil, se často příliš málo diskutuje a přesto se tam topí a ve špatných rukou končí obrovské finanční prostředky. Děkuji vám. Děkuji. Pan Tarabá na jednu minutu. Chtěl bych ještě prohloubit eh, svoji výpověď o dramatické potravinové krizi protože my podporujeme eh, v rozvojové země, co se týče tedy té, toho vlastního zabezpečení. Několik nezávislých organizací eh, hovořilo o tom, že eh, v Somálsku jsou, nebo různě po světě jsou tedy hektary, které by mohly být využity, velmi plodné půdy. Bohaté země využívají chemi, chemické prostředky a chtěj, my chceme podporovat eh, zemědělství ekologické a chceme samozřejmě, ale je tady příliš velký rozvoj biopaliv eh, v neprospěch jiných plodin. Mám, chceme mít světový projekt partnerství, který by eh, lépe koordinoval vlastně ten boj proti hladu. Myslíme si, že by to byla nejlepší odpověď. Děkuji paní Köstinger, prosím na minutu. Mrs. Köstinger? Děkuji paní předsedkyně. Eh, dlouhodobá Eh, jistota zásobování eh, potravinami je eh, centrálním bodem zemědělské politiky, společné zemědělské politiky a na to je třeba poukazovat, poněvadž tato bude mít v budoucnosti klíčovou roli při zvládání budoucích výzev. A to znamená, že potřebujeme vymezit také dostatečný počet hm, finančních prostředků po roce 2013 bude hrát zemědělská politika také důležitou roli v rozvojové politice. Proto je třeba zajistit fungování ekosystému a diversifikovat zemědělskou činnost. To je naše nejvyšší priorita. Mezinárodní solidarita jako vyvážené obchodní smlouvy určitě přispějí k posílení významných elementů eh, potravinové bezpečnosti. Děkuji. Pan Nikolesku na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především možná budu opakovat eh, myšlenku pana Stojanova. Chci říci, že mě opravdu mrzí, že máme tolik půdy, která není obdělávána a zároveň tady odsuzujeme hlad ve světě. Jsem rád, že pan komisař hovořil o stejném tématu, to znamená o nebezpečí, které může <clears throat> vzniknout při soběstačnosti. To není to samé jako potravinová bezpečnost Klimatické změny mají totiž jiný dopad v každém regionu, což může vést k tomu, že stát nemůže mít dostatečnou produkci. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych se chtěla vyjádřit ke eh, dvěma věcem, které tady zazněly. Především, eh, jak řekl Ban Ki-moon, eh, v době, kdy globální populace roste a mění se klima, do roku 2050 budeme muset zvýšit potraviny, produkci potravin o 70 a jelikož počasí je méně předvídatelné, pak vše, co vykonáme pozitivně v klimatických změnách, zlepší automaticky zasobování potravinami. A další věc, společná zemědělská politika. Ano, ta byla reformovaná a jestliže chceme, aby naši sedláci produkovali dostatečné množství potravin nemůžeme eh, prostě odstřihnout subvence. Například eh, provedl někdo nějakou studii, eh, která se týká posledního vývoje v cukrovarnictví. Bohužel se dá říct, že to, co se děje, tak to ochuzuje ty malé producenty a naopak nahrává velkým. Čili já myslím, že my skutečně musím, potřebujeme rozumná řešení. Děkuji vám, paní Sajer. On erittäin hyvä, että samana päivänä kun käsittelemme Kööpenhamin... Paní předsedkyně, je velmi dobré, že v den, kdy hovoříme o klimatických změnách, zároveň hovoříme o potravinové bezpečnosti. Víme, že klimatické změny působí tyto problémy. Stanovili jsme si nereálné cíle, třeba v oblasti biopaliv. To vedlo k tomu, že se začala využívat země nebo půda v rozvojových zemích pro pěstování plodin, z nich se vyrábí biopaliva. A následně lidé přicházeli o svou půdu, ve společné zemědělské politice také došlo k určitým pokroucením, protože jsme svůj přebytek začali exportovat do rozvojových zemí. Neměli bychom zapomínat na to, že ani v že i v dnešní době máme dostatek potravin, akorát nemáme vůli je dostatečně distribuovat. Děkuji mnohokrát a posledním řečníkem je pan Šikierský. Paní předsedkyně, dámy a pánové, na posledním summitu FAO členské státy nevytvořily konstruktivní návrh. Nedostatek společné strategie na mezinárodní úrovni je velmi problematický, především vzhledem k tomu, že narůstá počet obyvatel, který má dosáhnout 9 miliard. Všichni si dobře vzpomínáme, eh, jak dopadla potravinová krize v roce 2007. Eh, vzrostly ceny eh, surovin a následně řada lidí na zemi neměla dostatek potravin. Myslím si, že to je krize, ze které bychom se měli poučit. Neměli bychom se snažit nijak omezovat zemědělskou produkci, které zdá se byly velmi populární v posledních letech. Musíme se podívat na trendy na potravinovém trhu a neměli bychom činit takové kroky, které by do budoucnosti ohrozily potravinovou bezpečnost našeho kontinentu rozvojovým zemím bychom měli pomoci vytvořit takovou zemědělskou politiku, aby si sami mohli zajistit bezpečnost eh, dodávek potravin pro své občany. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Po této eh, zajímavé rozpravě dám slovo ještě panu komisaři. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, také mně se nelíbí, že v Římě se neobjevil nikdo eh, z nejvyšších představitelů G8 s výjimkou předsedy komise Barosa. A samozřejmě to přispělo eh, k tomu obrazu samitu, který nic nového nepřinesl. A vyplývá to také se závěrečné deklarace. Na druhé straně je ovšem také velice důležité, aby otázka bezpečnosti potravin zůstala mezi tématy pro politiky a e, podle vývoje v roce 2009 vidíme, že toto téma patří k prioritám. Například e, v Pittsburghu G20 se zabývala kooperací v oblasti rozvojové politiky a to je pozitivní aspekt. Já jsem v Římě byl a musím říct, že kromě závěrečného prohlášení, které je do jisté míry zklamáním, zde proběhly kvalitní debaty. A nezůstalo to zcela bez výsledku. Například celá ta debata o prodeji úrodné půdy v rozvojových zemích nebo v zemích, Eh, respektive eh, nakupování této půdy ze strany zemí, které sami zemědělskou půdu nemají, to je možná cesta k porozumění. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, spočívá v tom, jak už řekla řada poslanců, že naše společná zemědělská politika není ideální, ale na tom světě není ideální nic. Když se zamyslíme na vliv společné zemědělské politiky na rozvojové země, myslím, že můžeme tvrdit, že je to nejméně škodlivý systém eh, velkého obchodního bloku, který eh, ve svém tedy dopadu na deformaci situace ve třetích zemích. Jestliže také eh, Světová obchodní organizace to uznává. My eh, se mm, snažíme podporovat tedy eh, příjmy ze zemědělské činnosti. Já jsem do jisté míry zklamán také tím, že eh, že my prostě neustále se obvinujeme. Já si myslím, že Eh, ten fond, který zde máme připravený, jednu miliardu eur eh, na dva roky na potravinovou podporu, že to je velká věc. A my se zde zaměřujeme na dodávky zejména osiva, tak, aby malé zemědělské podniky v rozvojovém světě eh, měly jak si, co si do začátku. Já myslím, že to je velká inovace a bylo to uznáno také Světovou bankou. Čili já myslím, že bychom neměli se neustále sebe obvinovat. Eh, já musím říct, že se svým předchůdcem souhlasím v jedné věci. Eh, eh, byl ten, ten není, ten člověk, o kterém jsme hovořili, není socialista, ale je komunista, takže to možná vysvětluje některého argumenty. Ale například také v jsme se přihlásili k zodpovědnosti jako Evropská komise a přislíbili jsme 4 miliardy dolarů, což je zhruba 20 toho balíčku, který byl sván v Lakvile. A takže jsme s odstupem největším dárcem, pokud se týče tedy eh, příslibu z Lakvily a my také chceme tyto přísliby naplnit. A to co nejdříve. Možná, eh, paní předsedkyně, jestli dovolíte, ještě jedna věc a ta se týká evropské zemědělské a bezpečnostní politiky. V pracovním programu Komise na rok 2010 je obsažen také plán na obnovenou politiku pro eh, zemědělství a potravinovou bezpečnost v Evropě. Například eh, se to týká řešení, respektive reagování na Eh, výzvy klimatických změn, bezpečnostní eh, sociální sítě, eh, vliv výroby biopaliv a také nové technologie a tak dále. Sdělení bude mít za cíl za prvé obnovit závazek komise vůči zemím třetího světa na podporu jejich zemědělské výroby, zejména pokud se týče eh, výroby potravin, vizavy rostoucí populace. Za druhé, eh, chceme zahájit eh, revizi, takovou myšlenkovou revizi, jak můžeme nejlépe eh, zajistit eh, rámcové cíle. A za třetí, harmonizace eh, současných politik společenství, tak jak bylo stanoveno v Akře. Za čtvrté, navrhovat způsoby, jak může Evropská unie připomnět, eh, přispět eh, k eh, úspěchu budoucí konferenci a pozice Evropské unie v otázce posledního vývoje v řízení zemědělské politiky a poslední věc zajišťování potravin my eh, budeme, eh, konzum, my jsme tedy zahájili eh, v listopadu proces konzultací, který potrvá zhruba půl roku. No a pak uvidíme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, mám zde šest návrhů na usnesení a hlasování o nich se bude zítra. Tímto uzavírám debatu a nyní přejdeme k dalšímu bodu na programu, kterým je prohlášení komise k dovozu masa ze třetích zemí. Začneme paní komisařkou Vasiliu. Máte slovo.